Colleagues, voting time. Tak, takže přistupujeme k hlasování, kolegové. A to silence. In order to have an order. Takže byl bych rád, abychom eh, byli schopni hlasovat spořádaným způsobem. Začneme 32. Frank Proust. Pozměňovací návrh 9. Amendment 9. Pozměňovací návrh 9. Zpráva Frank Proust. Kde je pro? Kde je proti? Můžeme ověřit elektronicky. A Come on. Vote is closed. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže přijato. Otevíráme, otevíráme další hlasování. Konec hlasování. Příliš mnoho hlasů EPP. Tak nyní konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Tak 27. si ověříme elektronicky ještě jednou. Hlasování započalo. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 38. Kdo je pro? Ne, pardon, 28, opravuje si řečník, takže 28, kdo je pro, kdo je proti? zdrželi se přijato. 29, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 1. A pan Lange mě poprosil, abych řekl v tuto chvíli, aby ústní návrh číslo 1 byl součástí tohoto kompromisního návrhu číslo 1. Pan Lange má slovo. Pane Lange, můžete nám představit ten ústní návrh? Ne, říkáte, že v dokumentech, ano, je to pravda, takže nikdo není proti, takže kompromisní návrh číslo 1, včetně toho ústního pozměňovacího návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 30. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 1, o tom jsme již hlasovali. Přicházíme k návrhu pozměňovacímu číslu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 15, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 35, kdo je pro,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 Pozměňovací návrh číslo 21, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď je číslo 1, recital přijat, přijalo to. Číslo 3, přijato. 3, při, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Číslo 4, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 23, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 7 pro, proti, zdrželi se přijato. A ještě číslo 8 nakonec pro, proti, zdrželi se přijato. A ještě konečné hlasování elektronicky. Začínáme hlasování elektronické, hlasujte. And the vote is closed. Konec hlasování přijato, přijato 21 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Gratulujeme panu, Re, panu spravodajovi Frankovi Průstovi a přicházíme v tuto chvíli k číslu 21 na pořadu dnešního jednání. Jde o návrh usnesení o dětské práci v odvětví kaká. a zpravodajem je váš předseda. Tak a začneme kompromisním návrhem číslo jedna, kdo je pro. Kdo je proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Číslo 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ještě si elektronicky ověříme dvacítku. Hlasování začalo. Hlasování je u konce. Ještě, ještě jedno, jeden hlas navíc. tak ještě si to ověříme. Mohli byste prosím nás ještě jednou hlasovat? It's okay now. Tak teď už je to všechno v pořádku. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvacet sedm pro. Dvacet šest. Tak dobře, ještě si ověříme 26, takže hlasujeme k 26. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme a výsledek je, teď je konec hlasování, zamítnuto. Třicet tři, mám pravdu? 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 37. Pro 37, prosím, teď hlasujeme o 37. Proti zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 38, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo ne, tak si ještě elektronicky odhlasujeme 38. 38 hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 40, kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. A teď recital číslo 6, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, pro? Proti? Zdrželi se přijato. 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5, takže šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto pozměňovací návrh Kompromisní návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 12 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 13 pro. 13 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 13, tak si to elektronicky ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a bylo to přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Ne, omlouvám se. Ne, tak to, to nebylo platné. Kompromisní návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak a teď konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky, hlasujte prosím. And the vote is closed. And it was adopted by 20... Tak a bylo to přijato 25 pro, ani jeden proti, tři se zdrželi. Gratuluji vám všem, minimálně těm, kteří hlasovali pro. Tak a přejdeme k bodu číslo 22. Ne, ne my, jsme, my jsme to změnili. To je ta bývalá 23. A jde v podstatě o uzavření mezinárodní dohody o kakao, o kakao z roku 2010. Ano, bylo to v minulosti 23, teď už je to 22. A zpravodajem je opět váš předseda, je to jenom konečné hlasování, takže budeme hlasovat. Takže jde o elektronické hlasování a hlasujte, prosím. A hlasování je u konce. A bylo to jednohlasně přijato. A přejdeme tedy k bodu 23. Tady máme zpravodajku Godelive Quistu Trovol. A mám tady dvě globální hlasování. Jde tedy nařízení, jde o návrhu nařízení rady a máme tady jeden ústní návrh ze strany zpravodajky. Chcete k tomu něco říci? Velmi krátká technická otázka. Komise tady zapomněla napsat datum začátku této dohody a to je to, proč po článku 2 musíme napsat, měla být platná od, to znamená it shall be applied from a datum. Against. Kdo proti? Zdrželi se přijato. Tak a teď globální hlasování. Takže teď hlasujeme o návrhu komise v pozměněné podobě, elektronické hlasování. Mm, ještě tady máme zase o jeden hlas navíc. Nevím, jestli to je EPP, to většinou bývají, oni to jsou většinou ti, které podezříváme tedy. Tak, teď už je to v pořádku. Hlasování je u konce a bylo to přijato opět jednohlasně. Tak dále, návrh legislativního usnesení. Hlasujeme také elektronicky. Hlasujte, prosím. Už započalo. Tak, teď už můžete hlasovat. Nyní můžete hlasovat. Hlasujte. Konec hlasování. A opět přijato a opět jednohlasně. Gratulujeme zpravodajce. Jenom, máte kolik eh, zástupců EPP by tu mělo být? Deset nebo teď už jedenáct? Jedenáct. Teď jich je jedenáct. Protože myslím, že jeden chyběl při hlasování. Opravdu těch jedenáct členů EPP opravdu hla, má hlasovat? to hlasování se dá spochybnit pouze bezprostředně po hlasování. Dobrá, ne, ne, ne, já nechci nic pochybňovat, je to eh, jasné. 34. Again. Takže tady máme opět legislativní návrh. s pravodajkou je opět v Quistol Rovoli, jde o bod 24. Jde o to známé téma pro nás, pro všechny. A Začneme tedy s hlasováním a budeme hlasovat v blocích a blok. A začneme, tedy předtím, než budeme hlasovat, tak ještě pozměňovací návrh číslo 4, kde je pro, kde je proti, přijato. Blok číslo 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Blok 2A, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Blok 2B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 5, kdo je pro, pětka, Pětka. Prosím vás, vedejte své ruce. Blok číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Blok číslo 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Blok číslo 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 29, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 30 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 43. Pro, proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 46. Pro, proti? Zdrželi se přijato. 47. Pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 51. Kdo je pro, kdo je proti? Omlouvám se proti tedy. Zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 327. 327 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 328, 328, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Blok číslo 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. Blok číslo 9 pro, Blok 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 108 pro, proti, zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdrželi se přijato. 113 pro, proti, zdrželi se přijato 114 pro, proti, zdrželi se přijato 116 pro, proti, zdrželi se přijato 117 pro, proti, zdrželi se přijato 118 pro, proti, zdrželi se přijato 109 pro, proti, zdrželi se přijato 127 pro, proti, zdrželi se přijato. 134 pro, proti, zdrželi se přijato. 135 pro, proti, zdrželi se přijato. 140, 140 pro, proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 11. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 179 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 182 pro, proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Blok číslo 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 237 237 pro proti, zdrželi se přijato 241, 241 pro, proti, zdrželi se přijato 250 pro, proti, zdrželi se přijato 251 pro, proti, zdrželi se přijato 253 pro, proti, zdrželi se přijato 257 pro, proti, zdrželi se přijato, 258 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 264 pro, proti, zdrželi se přijato. 338 pozměňovací návrh 338, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 265 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 339 a 340. Pozměňovací a ještě 341, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 344 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 4, 5, 345, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 268, 268, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 3, 4, 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Elektronicky si to uvěříme, takže 346, elektronické hlasování bylo započato. A konec hlasování v tuto chvíli. Kdo poprosil, abychom si to ověřili? Takže teď jsme měli 346 a hlasujeme o 271 v tuto chvíli. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 274 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 4, 9, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 2, 7, 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 7, 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 3, 7, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. osmdesát 286. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. 296 pro, proti, zdrželi se přijato. 297, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 298, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 302, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 303, pro, proti, zdrželi se přijato. 305 D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 357 pro, proti, zdrželi se přijato. 310 pro, proti, zdrželi se přijato. 358, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 311 pro, proti, zdrželi se přijato. Třista šedesát jedna pro, proti, zdrželi se přijato. 363 pro, proti, zdrželi se přijato, 362, 314 v tuto chvíli se opravdu pan předseda, 314 pro, proti, zdrželi se přijato, 364 pro, proti, zdrželi se přijato, 317, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 360. 5, 365 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třista osmnáct, třista osmnáct pro, proti, zdrželi se přijato, třista dvacet jedna pro, proti, zdrželi se přijato, třista šedesát šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 323 pro, proti, zdrželi se přijato. A už se blížíme ke konci. 3, 2, 324, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 356, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 307, 307, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. Bod odůvodnění číslo 1, pozměňovací návrh je pr- přijato, 2, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. A ještě 3D pro, proti, zdrželi se přijato. A konečné hlasování. Takže nejdříve hlasujeme o návrhu komise v pozměněné podobě. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 23 pro, 1 proti a 4 se zdrželi. Dále hlasujeme o legislativním návrhu usnesení. Hlasujte. Konec hlasování. a výsledek je pozitivní 23 pro, 1 proti a 2 se zdrželi. Takže velká většina a já děkuji. Děkujeme zpravodovi. Velmi krátce, pane předsedo, děkuji za tuto velkou podporu této zprávy, která nebyla opravdu jednoduchá chtěla bych opravdu velmi poděkovat všem mým spolupracovníkům, protože to je velmi právnická zpráva a vy jste mi všichni pomohli vašimi odbornými znalostmi. Také tuto chvíli bych chtěla poděkovat i sekretariátu, eh, jehož život jsem v posledních měsících opravdu nezjednodušovala. Nicméně se nám podařilo opravdu dojít eh, ke konci a já doufám, že se nám podaří celou tuto záležitost uzavřít i s radou a komisí a to co nejdříve. Děkuji vám velmi za vaši podporu. I also can eh, witness... Také bych rád ocenil opravdu skvělou práci paní zpravodajky. Já jsem se také některých těch jednání účastnil, já jsem se také snažil pomoci eh, s tímto tématem, které bylo opravdu velmi rozsáhlé, velmi náročné. Takže děkuji. Potřebujeme také znát váš názor, zdali s tím máme jít na plenárku či ne nebo do trialogu hned? Já si myslím, je to velmi citlivé téma. A e, Tady jde o naše práva po Lisabonské smlouvě. My už jsme v podstatě už vedla, vedli nějaké bilaterální dohody. Já bych ráda, abychom s tím šli do pléna, aby se o tom hlasovalo. Já, já si myslím, že to by se nám podařilo docela eh, rychle. A já si myslím, že bychom potřebovali opravdu dobrý výsledek, tak aby naše pozice při vyjednávání s radou a komisí byla co nejsilnější. Já s vámi zcela souhlasím ale myslím si, že o tom rozhodně musíme hlasovat. Já samozřejmě podporuji eh, názor paní zpravodajky, ale musíme o tom hlasovat. Takže o tom budeme hlasovat. Takže kdo souhlasí s paní zpravodajkou, kdo je pro, kdo je proti. Takže tento návrh byl přijat. Takže půjdeme do pléna. A teď bod číslo 25. Uh, this is a report by Jose. To je zpráva pana Jose Bového. We have uh, three. A máme zde tři, čtyři pozměňovací návrhy. Jde tady o pozměňovací návrhy, které mají stejný cíl a proto budeme hlasovat unblock. Takže společně. Takže jsou to pozměňovací návrhy moje, Bernarda Langeho, Daniela Kaspariho, Roberta Stardyho a ještě Metina Kazaka. Elektronické hlasování nebo ne? Takže hlasujeme po zvednutím ruky. Takže kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Myslím si, že hlasování je zcela jasné. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže jasně přijato. Takže tyto pozměňovací návrhy byly všechny přijaty. A nyní budeme hlasovat návrh ve smyslu změn. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 23, 5 proti, Jeden se zdržel. Takže doporučení bylo schváleno. Nyní je bod 26. Prosím, bod 26. Žádám vás o pozornost. Ještě jsme neskončili. Já chci disciplinovaný výbor. Takže postup k bodu 26. Emilio Menendez. Je pro. Proti? Schváleno. Elektronické hlasování. Já teď uzavírám hlasování. Bylo to schváleno 25 pro, jeden se zdržel, nikdo proti. Blahopřejeme. Item 27. Po 27. Opět zpráva Emilio Menendez. Pozměňovací návrh Paula Murphyho. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Závěrečné hlasování elektronicky. Ještě ne, ještě ne. Nyní uzavírám hlasování. Už je uzavřeno. Máme 19 pro, nikdo proti, se zdržel. Blahopřejeme. attention, please. Prosím o pozornost. Budeme hlasovat o usnesení 26 milionů NDS. Začneme s pozměňovacími návrhy. Sedmnáct. Pozměňovací návrh sedmnáct. Je to návrh usnesení Emilio Menendeze o návrhu usnesení Rady o regionální úmluvy o panevropských pravidlech eh, pro pravidla původu. Takže pozměňovací návrh 17 pola Murphyho. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 18 a 19 pozměňovací návrhy. Ne. Jenom 18. Takže jenom 18. To je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. Navrh 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. A 21 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 23 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 24 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 25 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Takže zpátky k 26, protože jsem zapomněl na ústní pozměňovací návrh. Můžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Máte ho ve vaší složce, takže budeme hlasovat 26 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti zdrželi se schváleno, 29 pro, proti zdrželi se schváleno, 28 pro, proti zdrželi se schváleno, 30 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 31. Rozdělené hlasování. První část pro, proti zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti zdrželi se. Zamítá se. Prověříme část 2. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Ano. Změvací návrh. 32 pro, proti, zdrželi se. O to odpadá, aha. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 2 nebo 1. Já tu mám napsáno 2. Možná je to 1. Ano, je tu oprava. Čili číslo 1 pro, proti zdrželi se schváleno. 37 pro, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme devítku. Zahájím hlasování. Ještě ne. Teď. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 10. Pro. Proti zdrželi se schváleno. 11 pro. Proti zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Úzní pozměňovací návrh 15. Někdo proti. Nikdo není, takže Paul Murphy, poz, ústní pozměňovací návrh. Ano, není to v textu, takže to přečtu. Chcete, chceme tam dát slovo further.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 13, tak jak byl změněn, eh, ne, 15, 15, omlouvám se, říká pan předseda. Konec hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 16. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh nebo kompromisní návrh 2 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Číslo 2 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Číslo 3 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Závěrečné hlasování. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Schváleno 23 hlasy pro, jeden proti, dva se zdrželi hlasování a blahopřejeme. Dostáváme se k bodu Dvacet osm, což je stanovisko eh, zpravodaj Janik Žado. Nejprve tedy máme pozměňovací návrh číslo 5. Ten je ve dvou částech. Část první, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Eh, zkontrolujeme si to elektronicky. Myslím si, že to bylo schváleno, ale pojďme si to zkontrolovat. Končím hlasováním. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Teď pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Pozměňovací návrh 18 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme část 2. Zahajujeme hlasování. Hlasování je u konce a bylo to zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Bylo to udůvodnění číslo 1. Je to odděleně, oddělené hlasování, tři části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se tak podle těch předběž, předčasných nebo předcházejících hlasování to bylo zamítnuto, takže si to teďka odhlasujeme. Elektronicky druhá část, konec hlasování, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Čtyřka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 Měli jsme tady pozměňovací návrh číslo 13 a tady se hovoří o tom, že se o něm nebude hlasovat ve chvíli, kdy čtyřka bude přijata, ale to je velmi těžké říci, protože u čtyřky dvě části byly přijaty, ale jedna část nebyla přijata. Takže jakým způsobem by se mělo v tuto chvíli postupovat za takovýchto okolností? Možná, že bychom o tom měli hlasovat a poté o tom sekretariát rozhodne, zdali tedy ano, či, či ne. Zdali, zdali je to v pořádku, či ne. To znamená, zdali toto pravidlo platí v případě pozměňovacího návrhu číslo 4. Ehm, Tanik mi říká, že ten obsah je úplně stejný jako poznávací návrh 4, eh, čili ta část 1 a 3. Jestliže to je tedy skutečně stejné, tak eh, nemám žádný problém. Takže budeme hlasovat, jak to pan Zalevský požaduje. Čili to je ten pozměňovací návrh 13. Kdo je pro, proti, to je schválené. Dovolte, abych vám teď eh, řekl, že budeme hlasovat ještě o konečném, konečném hlasování. And vote is closed. Končím hlasování. Takže 25 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, takže dovolte, abych eh, poblahopřál Janiku Žadovi, který byl zpravodajem. Teď je bod 29 což je zpráva eh, pana Daniela Kasparyho. Pojďme hned k hlasování. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, nikdo proti a tři se zdrželi hlasování, takže můžeme pogratulovat i Danielu Kasparimu. Teď se dostáváme k bodu 300, což je práva Jose Andreas se Barea. E, pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. 27, kdo je pro? 27, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Dobře, takže 27 si překontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 28, eh, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 31, eh, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Já si nejsem jist, pojďme si to překontrolovat. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. E, pozměňovací návrh 31, kdo je pro? Ne, pardon, 32, říká pan předseda. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo zamítnuto. Ale pojďme si to překontrolovat. Hlasujeme tedy o 32. Kontrolujeme pozměňovací návrh 32. Končím hlasování. E, zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je stejný výsledek, že to je také zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Tady budeme mít oddělené hlasování ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Kdo se zdržel? Nejsem si jist. Pojďme si to elektronicky překontrolovat. Čili hlasujeme o pozměňovacím návrhu 35, první část. Končím hlasování. A výsledek je, je to zamítnuto. Teď posle- eh, druhá část stejného pozměňovacího návrhu, to je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Opět eh, oddělené hlasování, čili první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, e, to. Teď pozměňovací návrh 9. 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zruš, e, to je e, to není schváleno, 10 schváleno, 11, kdo je pro, 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Dobře, tak si to pojďme překontrolovat. Je to pozměňovací návrh 11, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. E, tento návrh byl zamítnut. Já jsem neviděl teda EPP, jestli hlasoval, tak prosím vás předtím, e, ještě jednou vás prosím, abyste pořádně zvedali ruce. E, takže teď budeme hlasovat o pozměnce 12, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno, 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, ale pojďme si to zkontrolovat. Takže eh, se eh, podívejme, jak to opravdu bylo. Zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to zamítnuto. Teď eh, Eh, ústní pozměňovací návrh. Eh, má někdo nějaké námitky proti tomuto ústnímu? Kdo je autorem tohoto ústního pozměňovacího návrhu? Ano, máme ho tady. Nikdo nemá námitky tedy proti tomuto textu. Budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Dobře, budeme kontrolovat. Hlasování zahajuji ještě jednou. Je to tedy k tomu pozdělce návrhu ústnímu. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Teď eh, tedy pozměňující návrh 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 7 Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 18. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 16 pro, proti. Toto všechno padá, odpadá šestnáctka, odpadá jednička, čili teď máme pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Poznací návrh 2, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, to je schváleno. A trojka, kdo je pro? Kdo se zdržel, schváleno. A teď konečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasováním. A výsledek je 23 pro, 4 proti, 1 se zdržel, takže můžeme pogratulovat eh, panu Josefu Andres Bareovi. A teď máme bod 31, což je konečné hlasování, to je eh, eh, od zpravodaje pana Petra Šťastného. Nemáme tady žádné poznávací návrhy, takže budeme rovnou hlasovat. Zahajuji hlasováním a výsledek. Končím hlasování, pardon. 25 pro, nikdo proti a tři se zdrželi hlasování. Takže gratuluji Petrovi Šťastnému. Malý bod, pane předsedo. Já vím, že tady je to velmi emocionální pro zelené, ale myslím si, že tady na tom hlasovacím seznamu byla malá chyba. My jsme totiž řekli nebo sdělili, že budeme hlasovat proti tomu návrhu, který byl přijat, ale bohužel jsme zmáčkli plus, takže já jsem to chtěl jenom poopravit. To znamená, že zelení jsou proti, proti tomuto přijatému návrhu.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 Dámy a pánové, kolegové, eh, Zase bych vás požádal, abyste eh, přestali mluvit. Máme ještě řadu bodů, které bychom měli prodiskutovat. Prosím o pozornost. Tak eh, teď se vrátíme k bodu 18, což je návrh doporučení návrhu rozhodnutí o přijetí pozměněného statutu a jednacího řádu Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk. Eh, my eh, jsme zodpovědní za toto dosy a já jsem zpravodaj. Myslím si, že ve svých materiálech máte ten návrh mého e, doporučení. Důvod, proč navrhuji abychom schválili e, toto doporučení. dovolte, abych to řekl stručně. Jedná se vlastně eh, o to, že my jsme druhým největším eh, spotřebitelem eh, kaučuku a proto je potřeba se postarat o to, aby skutečně jsme zajistili otevřený přístup k této naprosto zásadní komoditě. Tato eh, studijní skupina eh, vlastně je eh, skupina, která může sehrát určitou úlohu při zajištění transparentnosti a předvídatelnosti vývoje na tomto globálním trhu proč jsme e, stáhli některé členy e, z této skupiny, jako je například Tajsko nebo Spojené e, státy. Ukázalo se totiž, že oslabují tuto skupinu a pro nás Eh, je důležité, aby eh, v této skupině měly zastoupení jak ty země, které produkují kaučuk, tak také ty, které jsou největšími spotřebiteli. Tato mezinárodní studijní skupina, i když má své slabiny, je stále ještě tou nejvýznamnější skupinou, která zajišťuje eh, transparentnost, která v současné době není zajištěna na tom trhu s kaučukem. Musím říci, že ta eh, velice silná členská základna eh, je předpokladem pro to, aby i nadále tato skupina měla příslušnou autoritu. Proto eh, ve svém návrhu vyzývám komisi, aby se pokusila o rozšíření a posílení té členské základny hlavně tím, že e, vstoupí do kontaktu se zásobci těch nejvýznamnějších, jak spotřebních, tak e, výrobních e, zemí, to znamená zemí, které nejvíce spotřebovají a také produkují kaučuku. Toto si myslím, že je v zájmu nejen Evropské unie, ale i, nejen Evropské hospodářství, ale i v zájmu celé Evropské unie. Takže teď bych chtěl k tomu otevřít diskusím. Eh, myslím si, že eh, odpovědí je ticho. Takže z toho usuzuji, že souhlasíte s tím, co já navrhuji a v tom případě dám slovo komisi. Je tady pan Klaus Berind z komise, čili dovolte, abych mu dal slovo. Děkuji, děkuji, pane Moreirom. Děkuji vám za tuto zprávu a také za eh, ten eh, návrh, který eh, souvisí tedy s tou změnou toho původního dokumentu, jak jsme již vysvětlili na slyšení v prosinci. My naprosto se shodujeme s vaší analýzou. To, to skutečně je jediná skupina, která představuje určitou platformu pro jak spotřebitele, tak pro e, výrobce a na této platformě mohou hovořit také o tom, jaký je vývoj poptávky a nabídky v této oblasti. Kromě toho, Eh, jsem velice uvítal i to, že jste nám nabídli eh, rozšíření spolupráce s nečleny Eh, pokusíme se také je přilákat eh, k tomu, aby se stali členy naší skupiny a velice rádi potom vám poskytneme o tom příslušné informace. Ty dva roky, které vy navrhujete, je možná trošku ambiciozní. Eh, harmonogram pochopitelně bude určitou dobu čekat, než se pozměněná činnost této skupiny nějakým způsobem projeví a přinese své plody, ale chtěl bych říci, že plně podporujeme Eh, ten cíl, který vy jste si stanovil a chtěl bych vám říci, že uděláme všechno, co bude v našich silách. Děkuji. Eh, já nevím, ty dva roky, ty dva roky, které já navrhuji, ty eh, dva roky máte vy eh, jako komise, aby se k tomu vyjádřila ve směru k nám, k parlamentu. Nám nejde o to, že bychom během dvou let měli dosáhnout všech těch cílů, které jsem v tom návrhu zmínil, ale každopádně vám velice děkuji za to, že jste velice pozitivně zhodnotil eh, tu mou analýzu, hlavně potom ten druhý odstavec mého návrhu. Pochopitelně nemůžeme změnit obsah té dohody, ale můžeme sformulovat takto eh, toto doporučení, které je obsahem druhého odstavce. Pokud další příspěvky nejsou, tak 6. E, února máme termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a potom budeme o tom hlasovat na konci února nebo na začátku e, března, až bude zasedat náš výbor. Děkuji. Item 34 is a Ehm, teď bod 34, to je, to je slavické měsíců práva týkající se delegace v Kodaně. Jako obvykle jsem jakožto předseda delegaci a byli jsme tam dva půl dne. Jednali jsme jako obvykle s vlády parlamenty a dalšími zúčastněnými stranami. S řadou dalších. Cílem této delegace bylo naslouchat. Pokud jde o cíle eh, dánského předsednictví Evropské unie a také jsme dělali něco, co nejde tady v Bruselu, to znamená zaměřit se dva a půl dny, dne na výměnu názorů s různými dalšími aktéry, kromě vládních představitelů. A navštívili jsme také některé eh, větrné generátory na moři, kde jsou jsou to, protože jak víme, tak eh, Dánsko postupuje velmi rázně, pokud jde o eh, větrnou výrobu energie. Dánové jsou samozřejmě odhodláni podporovat volný obchod, jako již tradičně a eh, konkrétně pokud jde o tuto otázku tržního přístupu. Takže je jasné, že ten tržní přístup prostřednictvím bilaterální dohod je eh, jednou z priorit dánského předsednictví Evropské unie. S ohledem na uvedené cíle jsme se snažili pochopit do větší hloubky cíle dánského předsednictví a v tomto směru byla naše delegace úspěšná. Mám však jednu stížnost. Účastnili se pouze dva poslanci a ten druhý byl také členem SAD. To znamená, z těch sedmi skupin v tomto výboru v podstatě pouze jedné záleželo na úspěchu této mise. To považuji za velmi nešťastné. Samozřejmě, že počet poslanců, kteří tady seděli, bylo čtyři nebo pět, ale myslím si, že se měli účastnit i další, delega, další delegace, tedy další uh, politické skupiny. Neměli bychom podceňovat návštěvy členských států, které budou mít předsednictví Evropské unie v příštích šesti měsících. Domnívám se totiž, že podobné návštěvy a výměny názoru mají svůj význam. Dá se tam dělat víc než v Bruselu. Takže na vás naléhám, abyste trošku probudili větší nadšení, pokud jde o další podobné delegace, bude jedna na Kypr a taky Irs, do Irska, protože to budou další držitelé rotačního předsednictví Evropské unie. A již dopředu chci vyzvat politické skupiny aby se snažili najít delegáty. Máte nějaké připomínky k této zprávě? Ještě jednou mohu zopakovat, že sekretariát se velmi angažoval v, při organizování této delegace a bez jejich plánování a organizačních schopností by tyto delegace opravdu byly mnohem komplikovanější, mnohem slabší. Ještě něco dalšího? Do bodu různé. Pak uzavíráme toto jednání. Šlo to velmi, bylo to velmi nabité tedy e, toto jednání, ale já se za to neomlouvám. Konec konců je to naše práce. 29. února se setkáme znovu a pak 1. března. 9 hodin. A to tež platí i pro 1. března v 9. Naschledanou. Ah, there is a new issue of our... Ještě máme nové vydání našeho um, ehm, buletinu, našeho dopisu. Děkuji za jeho zorganizování.